Colleagues, if I can bring the meet... Kolegové, prosím, začneme. Eh, nechal jsem prvních eh, deset minut, aby se všichni mohli dostavit, vzhledem k tomu, že máme venku nějaké blokády. První bod na programu je zpráva výkonné ředitelky Evropské agentury pro ochranu životního prostředí, paní profesorky Jacqueline McGlade. Dobrý den, dobré ráno, jsem vám ráda, že mohu pohovořit na půdě našeho výboru. Máte před sebou naší průběžnou zprávu, která navazuje na ustanovení, na usnesení, které jste přijali v souvislosti s Bílou knihou komise, které, kde žádáte, aby byla každoročně vyhodnocovány cíle Bílé knihy. A to je také účelem této zprávy. A ta obálka sama o sobě stojí za pozornost. Byla to veřejná soutěž a veřejné hlasování. Vyhrál mladý španělský fotograf, který s v lednu s komisařem Potočníkem bude také vydělovat cenu. Pojďme se podívat na zprávu samotnou. Dva, rok 2013 je rokem, kde se zaměřujeme na leteckou dopravu a kvalitu vzduchu a jakým způsobem má čistota ovzduší dopad na lidský, lidské zdraví. Můžeme říci, že letecká doprava představuje téměř jednu čtvrtinu skleníkových plynů. Třeba, že to poškození ovzduší pokleslo za posledních několik dekád, stále je eh, velmi silné letecké dopravy a poškození ovzduší i z e, automobilové dopravy. To všechno jsou stanoveny v legislativách příslušné, e, příslušné normy a kvalita ovzduší má jasně dané e, standardy, co je to jednak silniční doprava nákladní, která je hlavním příp- <coughs> příčinou úrovní NO3. Zároveň je to kyselý déšť. Tady došlo ke snížení o pouze o 14 od 90. let. Třeba, že byly velké snahy o, velké snahy o zlepšení. Ano, 14 v roce 2010 jsme zaznamenali určitá zlepšení ale chci to dát do kontextu se skleníkovými plyny v celém jejich objemu, které se snížily. Částečně je to kvůli eh, recesi a naše odhady za rok 2011 eh, jsou takové, že došlo naopak zase k nárůstu skleníkových plynů, takže třeba, že Evropská unie se ubírá správným eh, směrem. Ty dopady působené dopravou jsou stále trvalé a musíme se jim věnovat. Spotřeba energie v oblasti dopravy narostla v roce 2011 v roce, ve srovnání s rokem 2010 a ten eh, přes došlo k malému poklesu v roce 2010 0,4 proti roku 2009, takže v podstatě můžeme říct, že ten vývoj je neměný. Eh, některé ty eh, <coughs> cíle nejsou nejsou příliš uspokojivě plněny a dobré výsledky máme v oblasti osobních eh, aut a nemáme ale příliš dobré výsledky v oblasti zajištění 10 paliv z obnovitelných eh, energií. A také elektrické automobily, třeba že výsledky vypadají procentuálně dobře, ta realita eh, velmi dobrá není. Eh, od roku 2002, co se týče projevů, prodejů, je to 7 tisíc aut v roce 2010 a 9 tisíc v roce 2011. Takže procentuálně to nevypadá špatně, ale v reálu ta, ta reálná čísla eh, aut na silnicích jsou minimální. Zaznamenáváme inovace v technologii baterií, akumulátorů a ve vývoji motorů, takže něco se skutečně děje. Otázka je, jak tyto inovace se, jak rychle se dostanou do automobilů. K emisím Emise skleníkových plynů z dopravy zůstávají na 26%, nad 26% na úrovni eh, roku 97 a patří eh, k tomu EU27 eh, e- e- e a mezinárodní námořní a letecká doprava. Takže vidíme poklesy, velmi dobré poklesy, ale na té Eh, horní křivce vidíme SO, vidíme PM, které poklesají, ale podívejme se na eh, graf pro NO2 a na ten se chci zaměřit. Z pohledu lidského zdraví jsou tyto látky NO, které jsou nejškodlivější a je třeba se na ně zaměřit. Třeba, že tedy vidíme tyto poklesy. Uh, musím říct, že ve městech a zaměřili jsme se na 40 měst, to znamená, máme velmi konkrétní eh, mm, pohled a můžeme určit přesné zdroje. A když se podívám například na Glasgow, který je zmiňován v některých eh, tiskových zprávách, vidíme, že NO2 zůstává problémem. Je to eh, samozřejmě doprava, která to působí a došlo na 44, 44% měřících stanici k, stanicích k jejich překročení, takže tady je eh, potom následný efekt, který eh, působí další problémy. PM10, což je něco, čemu eh, co zajímá veřejnost, tady došlo ke snížení ale vím, že PM10 má vliv na kardiovaskulární systémy a tak dále. Takže celkového pohledu stále ve městech přetrvává to, že doprava působí poškození lidského zdraví tím, že jsou překračovány limity. Já e, ráda zareaguji detailně na otázky, ale nyní velmi rychle. Toto je přeprava doprava nákladní, na levé eh, straně je veškerá doprava a na pravé straně lodní doprava. Eh, tady <clears throat> není jasně patrný Rotterdam, ale koncentrace PM10 představují ob, o eh, velké objemy 9 a 10 ve srovnání s rokem 2003. Eh, je to stále velký eh, zdroj eh, SO 2 a to představuje velký podíl na celkových objemech emisí. Některé to snížení je dáno snížením objemu paliv, ale to závisí vlastně na organizaci té lodní dopravy. Ehm, obavy v oblasti SO2 eh, plynou zejména z toho, že zde ehm, že, že to po, poškození lidského zdraví je výrazné v určitých oblast, v určitých konkrétních ehm, věcech. Eh, je zde snaha zaměřit se na Eh, na budoucnost, zejména v diskusích s IMO. E Dále eh, hlu, hlučnost je patrné, že hluk je jedním z přetrvávajících dopadů dopravy ve městech, asi 70 milionů lidí, to znamená více než 62 obyvatelstva je vystaveno dlouhodobým eh, dopadům hluku větším než 55 decibelů, což je skutečně problém. Toto je hranice, která odpovídá eh, úrovni VHO, Světové zdravotnické organizace, ale pak jsou tady ještě další čísla, která hovoří o hluku v noci, což je, eh, k tomu je vystaveno 48 milionů Eh, osob a má eh, to velký dopad zejména na mladé lidi, i když jsou to tyto trvalé, trvalé eh, pokud je to trvalá expozice. A je možné zjistit tyto hlukové úrovně na webových stránkách. Jak to vypadá s dosahováním našich cílů? My jsme říkali, že se zde jedná o první vyhodnocení Eh, jednak eh, jsou to skleníkové plyny, kdy máme 60 redukci do roku 2050 eh, ve srovnání s úrovněmi 90. let. Potom emise CO2, 40% snížení do roku 2050 a průměrné snížení emisí osobních vozů 95 gramů CO2 na kilometru. Pokud se podíváme na snižování pal, eh, objemu paliv, tady jde o 70% snížení. Naše zpráva říká, že je potřeba skutečně nadále na tom eh, pracovat a jaké konkrétní věci můžeme uh, jak si nastavit, abychom se dostali do lepší situace. Za prvé je to celá škála alternativních paliv, eh, elektrické paliva, eh, biopaliva a LPG eh, dostupnost příslušné infrastruktury skutečně neodpovídá technologickému rozvoji a je potřeba se zaměřit na penetraci trhu, tedy dostupnost těchto alternativních paliv. Je třeba si připustit, že je potřeba najít určité finanční motivace, co se týče vytváření této e, e, infrastruktury, ale další věc je označování, řádné označování, aby mohl spotřebitel srovnávat snižování emisí, snižování hluku, zejména přechodem na jiné dopravní módy, zlepšení eh, kvality paliv, eh, poptávka po dopravě a její řízení. To znamená, opět se dostáváme k tomu, že je potřeba nějakým způsobem měnit ty zavedené vzorce. Zatím jsme Eh, rozhodně nezaznamenali žádné období, kde by došlo k jasnému oddělení od růstu ekonomiky a, a eh, objemu dopravy, eh, to, což by mělo být jedním z cílů. Nadále je třeba monitorovat poptávku, navázat ji na ekonomický nárůst nebo monitorovat ekonomický nárůst a některé ty nejškodlivější druhy dopravy skutečně mm, vypíchnout tak, abych eh, se eh, od nich eh, odcházelo, aby došlo k odklonu k těm ekologičtějším. Říkáme také ve zprávě, že změna dopravy bude mít různé pozitivní dopady, nejenom snížení emisí, ale celkově zlepšení zdraví obyvatel ve městech a jejich zlepšení nebo snížení vystavení obyvatel těmto škodlivým vlivům. A nyní předávám slovo panu předsedovi a dávám prostor na otázky. Teď prosím <clears throat> hlaste o slovo do diskuze. Paní Meissner. Okay, I've got at the moment Mrs. Ayala Sender, Mrs. Meissner, Mr. Kramer. I shall start with Mrs. Ayala Sender. Jako první paní Ayala Sender. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat paní McLeod za spoustu zajímavých informací. Agentura pro životní prostředí eh, zpracovává velmi zajímavé informace a já mám k tomu dvě otázky. Ta první je následující, týká se to hluku. V současnosti máme na stole návrh od Evropské komise o změně brzdních systémů u nákladních vozů. Tady se hovoří o projektu, který měl být spuštěn, který bude stát hodně peněz. Ty peníze nemáme, protože rada se snaží seškrtat eh, evropský rozpočet. Nicméně ten projekt nám byl předložen ke schválení, byl tady prezentován a hovoří se o tom i jako o velkém zázraku, ze kterého bychom měli mít velký prospěch. S tím, že eh, by ty nákladní vozy teď byly mnohem těžší, přepravili větší náklady. A mě by zajímalo, jaké konkrétně by mělo být snížené, snížení hluku v decibelech pro obyvatele města, jestli to skutečně si zasluhuje naši podporu. jak jste říkala, v některých eh, případech to snížení v dopravě se vyrovnává tím, že dochází k navýšení kapacity nákladních vozů. Moje druhá otázka je, zda máte nějaké statistiky o emisích. O, sice o emisích ze silniční dopravy, není tady, nejde tady jenom o hluk tedy, no to o kolik emisí eh, by se to mohlo snížit, kdyby se nákladní doprava přesunula ze silniční na železniční dopravu. Děkuji paní McLeod za eh, váš úvod, za vaši prezentaci. Já mám nejprve jednu poznámku. U těch pokynů TNT, které teď eh, vypracováváme, se snažíme zohlednit eh, dopady dopravy. Například eh, se díváme na to, jestli tady nejsou nějaké možnosti, jak dále budovat eh, síť vodní nebo železniční dopravy a tím redukovat dopady na životní prostředí. Vy jste říkala správně ve své prezentaci, že dopravě se nevyhneme, že to je něco, co hýbe naši ekonomiku. Dopravu v Evropské unii rozhodně potřebujeme, ale měla by být ekologická. Vy jste říkala, že elektromobily nepřinesly to, Eh, zlepšení, jaké se od toho čekalo. Ta poptávka tady ještě není. Eh, vy jste citovala jednu studii, ale já se vás chci eh, zeptat, jestli existují také nějaké další alternativy pohonu, například vodíkové motory. Můžete nám říct, co byste si bývala přála v této oblasti. Za chvíli máme Vánoce, tak nám můžete říct vaše vánoční přání. A moje další otázka se týká lodí a LNG. Už jste se o tom zmiňovala, že i lodě mohou být velmi znečišťující, protože používají velmi eh, špinavé nebo ne, eh, znečišťující paliva. A například už jsou teď přístavy, jako je Rotterdam nebo Zebrugge, které budují eh, infrastrukturu pro čerpání ekologických pohoných hmot a potom budou zakazovat vstup těm lodím, které nepoužívají tyto, eh, tato paliva. Takže už tady je, vzniká eh, politika nízkých emisí u lodí Já se se ptá, co si o tom myslí, jak to bude dál vyvíjet. A potom eh, k Balckému moři tady se jsou naplánovány také emisní cíle. Já se vás chci zeptat, jestli mm, ty cíle budou dodrženy. Miss Kramer. Pan Kramer, děkuji za vaši prezentace, za informace, které jste nám poskytla, například o těch 30 miliardách, které dostávají letecké eh, společnosti, protože používají jako palivo mm, kerosen. Myslím, že ty rámcové podmínky v této oblasti jsou naprosto zásadní a od eh, roku 1990, jak jsem vám to popisoval na těch statistikách, eh, narostly ty emise o 25%, zatímco v jiných oblastech došlo spíše ke snížení. A proto se se zeptat na ty rámcové podmínky a jakým způsobem k tomu můžeme my přispět a vy přispět, protože ty, ty cíle nemůžeme dosáhnout, pokud nebudeme mít správné rámcové podmínky. A zatím jsme v situaci, kdy ten eko, ta ekologičtější doprava je daňově znevýhodněná vůči dopravě, která um, zvýhodňuje spíše ty eh, vysokoemisní způsoby dopravy. Například je dneska mnohem levnější letat, než eh, jet vlakem na určitých trasách. A potom se vás chci zeptat na to, že na výrobní řetězec, a když se porovnají všechny ty náklady v, u osobních vozů, tak eh, je možné srovnávat elektromobily s eh, běžnými e, auty a chci se vás zeptat, jestli máte tedy celkový přehled o tom, eh, jaké, kolik emisí by to mohlo ušetřit. A potom ta uhlíková stopa, ty informace o tom by mohly velmi pomoci spotřebitelům při rozhodování, co si koupit. My jsme tady v parlamentu zkoumali eh, tu povinnost eh, poskytovat informace o těchto dopadech a přirozeně, že víme, že, eh, teď se ptám na hluk, víme, že je možné eh, redukovat eh, hluk, kdyby se měly přestavit všechny dopravní prostředky, tak by to vyžadovalo obrovské částky a ty, tady ty k dispozici nejsou. Já se vás chci zeptat, co si o to myslíte. My o tom dneska máme také hlasovat. Vidím, že pan zpravodaj už pokyvuje hlavou. Eh, jde o to, jestli bychom mohli těch eh, cílů v oblasti snižování hluku dosáhnout levněji a, a nebo rychleji. <clears throat> Pokud eh, a také jde nejenom o ty průměrné údaje o hluku, protože vás třikrát za noc může vzbudit nějaká Eh, nějaká nehoda nebo velká rána a potom, když se to zprůměruje, tak to vypadá, že ta úroveň hluku je eh, normální. <clears throat> Takže eh, by to možná šlo nějakým způsobem izolovat. Potom rychlostní limity, to je také, to je také jmenováno v té studii. U nás například teď byla občanská iniciativa pro to, aby byla zavedena eh, rychlost obcích, nejvyšší rychlost obcích 30 km za hodinu. Mě by zajímalo, jestli máte nějaké informace o tom, jaké dopady by to mohlo mít. A víme, že eh, vy jste hovořila nejenom o CO2, ale o emisích také dalších eh, škodlivých látek a tady je potřeba něco udělat právě s leteckými, společnou leteckou dopravou. Jedno je jasné, Musíme změnit eh, dopravy, musíme chránit klima. Ale dopravě se nemůžeme vyhnout, to už tady říkala paní eh, Meissner. Mobilitu mít musíme, ale musí, můžeme tu dopravu přetvořit. Například eh, Kodaň je zářným příkladem toho, jak lze vlastně úplně odbourat automobilovou dopravu. Eh, nebo v Berlíně máme jenom 300 aut na tisíc obyvatel. To všechno eh, by mohlo sloužit jako příklady, jak je možné zredukovat automobil dopravu ve prospěch třeba cyklistiky nebo jiných způsobů dopravy. Pan Taylor? Uh, děkuji, pane předsedo, děkuji vám také, eh, paní Miklejc, za vaši prezentaci. Snaha o snížení emisí CO2 je velmi pochopitelná, nezbytná a také velmi eh, vítaná, protože musíme zabránit nejhorším dopadům klimatických změn. A podle mě eh, je to dobře rozpracováno v té současné zprávě. Ale ve světle nedávného eh, rozhodnutí VHO, která rozšířila ta své doporučení i na oblast nafty, v tom, že z toho spalování vznikají karcinogenní látky, které eh, vedou ke stejnému nebezpečí jako například kouření. A proto by mě zajímalo, jestli existuje nějaký plán na to, jak eh, zredukovat spotřebu nafty a jestli už jsou tady zohledněny tyto zdravotní rizika a nebo jestli máte pocit, že potřeba v této oblasti podniknout něco jiného. Pokud ano, tak co by to mělo být? Já se ještě dívám, jestli se máme další zájemce o slovo. Takže mm, paní Ayala Sendra, potom já ještě k tomu něco řeknu. Já bych chtěla jenom eh, zdůraznit eh, další věc, aby nám paní ředitelka k tomu mohla něco dodat. Eh, týká se to právě snížení rychlostních limitů. Teď jsem tady se koukala na jednu tabulku, kde se říká, že v některých případech mají ty rychlostní dopady neutrální dopad. A proto se chci zeptat, jestli snižování ekologických limitů může vést ke snižování emisí. Eh, vlády to všechny eh, používají ve své předvolební kampani, ale myslím, že je důležité se podívat i na podrobnosti, abychom měli více eh, argumentů k dispozici pro to, jak snížit rychlosti a nejenom z těch bezpečnostních, z bezpečnostního úhlu pohledu, ale i z pohledu snížení emisí. Já mám několik otázek vy jste nám ukazovala ty diagramy o emisích z lodní dopravy. jejich porovnání s eh, zbytk, eh, zbývajícími způsoby dopravy. IMO se eh, rozhodl o vytvoření eh, ekologických koridorů na mořích, Balckém moři, v Severním moři, ale ne ve Středomoří. A přitom, když se podívám na ten váš diagram, tak vyvstává otázka, proč vytvářeli ten koridor v Balckém moři a ne ve Středomoří. Já Sirvon, protože tak je u kanálu La Manche, tam je hodně dopravy, ale na té mapě mě trochu překvapuje, že si jako kdyby zasedli na Severní moře a na Baltské moře. Já neříkám, eh, že tady udělali chybu, ale vůbec se eh, nezaměřili na to, kde ten největší problém je, což je Středomoří. Takže mě zajímalo, co si o tom myslíte. A Moje další otázka se týká znečištění. K tomu máme tabulku 6.3. To je to znečištění NO, SO, s tím, že to nepřispívá nějak výrazně k tomu celkovému objemu emisí. A já chápu, že to neznamená, že bychom měli říci, že se na leteckou dopravu nebudeme vůbec dívat, ale nemáme teď lepší před o tom, kde leží jádro problému a podle mě to jádro problému je v silniční eh, dopravě. A pokud se budeme bavit o Glasgowě, s tím, že tady ty emise jsou překračovány, tak máme například údaje o Londýně, protože já mám pocit, že Londýn, Londýnu hrozí žaloba od Evropské komise za to, že neplní své cíle o kvalitě ovzduší. Nevím, jestli pan Kramer a pan Bradbone teď Eh, mají další otázky ve světle toho, co jsem právě řekl. Máme na to ještě trochu času, ale byl bych rád, kdyby tady proběhla diskuse. Takže Michael a pak pan Bradborn. Mě eh, vyprovokovala ta vaše otázka o lodní dopravě. Víme, že lodní doprava používá těžké oleje jako palivo což je jeden z vedlejších produktů eh, zpracování eh, ropy. Mělo by to být zpracováváno zvláštním způsobem jako nebezpečné nebo špinavé eh, odpady. A mě by tedy zajímalo, proč se nezakáže toto palivo, protože to je v podstatě nebezpečné, nebezpečný odpad. A víme, co všechno potom v důsledku toho dýcháme. Mě by zajímalo, jestli už existují nějaké údaje o tom, kdyby se přistoupil k tomuto opatření. Pan Bradbone? Nejenom vy, ale i pan Kramer mě vyprovokoval k této otázce a k poznámce. Já když někdy poslouchám pana Kramera, jestli se nechce vrátit do doby, kdy jsme jezdili na koních a pletli si vlněné svetry. Tak klidně můžete, ale já rozhodně ne. Já mám pocit, že tady zazněly dva nebo tři velmi zásadní eh, body. Jeden eh, z nich vznesl pan Kramer, když hovořil o zlepšení dopravy v Kodani nebo v Amsterdamu. To jsou ty typické příklady, které se dobře používají, protože tam je vysoký počet eh, cyklistů nebo Londýn, ale já mám pocit, že tím neporovnáváme srovnatelné, protože to jsou relativně malá města, kde nemůžou které nemůžeme srovnávat s Londýnem, jak, protože to je obrovské město, kde všichni na kole jezdit nemůžou, nebo v dalších velkých městech, kde žije 7 nebo 8 nebo více milionů obyvatel. A já bych na to řekl, že vždycky, když slyším takovou diskuzi tak eh, vzniká dva extrémy názorové. A podle mě v té prezentaci zazněly dvě eh, otázky. Jednak je to, jak řídit poptávku, protože vždycky se eh, v těchto debatách dostáváme k tomu, že je potřeba regulovat poptávku. Já proto rozhodně nejsem, protože si myslím, že pokud máme zajistit v současné době hospodářský růst, tak se musíme uvědomovat, a říkala to taky paní Meissner, že dopravu mm, neodmyslitelně potřebujeme, protože bez toho nebude trh fungovat. A my musíme mít takový dopravní systém, který eh, zajistí přepravu zboží na ty trhy, které je odebírají. A další téma je prakticky eh, demonizování, demonizování eh, silniční dopravy. A musíme si uvědomit, že silniční doprava bude eh, tím převažujícím způsobem dopravy pro přepravu zboží. Můžeme hovořit o snech, o tom, jak překládat to zboží na železnice nebo na lodě, ale skutečnost je taková, že bez silniční dopravy se prostě ještě v nadcházející době neobejdeme. Přimenším ne na evropském kontinentu a v zemích, jako je Británie nebo Irsko, ani nedává moc velký smysl eh, v našich vzdálenostech to zboží překladat na železnici. Takže ano, já neříkám, že bychom si neměli dělat obavy z emisí, ale neměli bychom zapomínat na realitu a na to, co je vlastně možné. Neměli bychom se zaměřovat na zbožná přání. Děkuji. Děkuji za vaše otázky a paní McLeod bude odpovídat. Thank you, Chairman. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych se vyrovnat s posledním komentářem, protože se to týká dalších otázek a diskusí obecně. Myslím, že v té zprávě je uvedeno, že trvalé modely přepravy znamenají, že se nedostaneme k cílům. A pokud se budeme zabývat těmi modely, tak ne nutně hovoříme o řízení poptávky. Nemůžeme si dovolit, že budeme v situaci, kdy na silnici budou podnikány další cesty a sledování poptávky je stejně důležité jako to, že někdo tvrdí, že budeme ovládat tu poptávku. A pokud je o nákladní dopravu, tak vidíme některé pozbuzující eh, signály k větší lepší vytěžování vozidel a kratší přeprava, přeprava na kratší vzdálenosti. A pokud se efektivita zapojí, tak to skutečně může představovat osvědčený postup. A musíme skutečně srovnávat eh, stejné veličiny u měst. Když se podíváte na stránku 43 a další, vidíte, že oblasti s nižšími emisemi jsou skutečně prosazovány, tak dosahujeme zlepšení. A je, týká se to skutečně eh, prosazování těchto eh, norem. A tím se dostáváme i k rychlosti. Víme, že vynucování nakonec je klíčovým prvkem ve všech eh, aspektech dopravy. Takže celkem za to říkáme, že emise skleníkových plynů musí být cílem, který musíme bedlivě sledovat, ale když se vrátím k mapě týkající se lodní dopravy, pokud je o Baltu, tak tam hovoříme o dioxidu síry a v středozemním moři hovoříme spíše o drobných částicích, takže tam skutečně ty veličiny jsou poměřitelné. A o to tady jde. To se týká i letecké dopravy. Ano, samozřejmě, vypadá to jako velmi skromný příspěvek, pokud je o NO2 a další. Ale pokud se podíváme na plyné emise, tak tam je potřeba věnovat pozornost letecké dopravě. Takže to je vlastně ten širší pohled. A pokud je o poptávku, tak jsem přesvědčen o tom, že jde o redistribuci zboží v Evropě. A vrátím se k lodní dopravě a alternativním módům dopravy. My víme určitě, že nastanou problémy, pokud jde o održování té takzvané modré infrastruktury. A možná nebudeme mít dostatečnou, dostatečné množství vody zajišťující přepravu. A pokud se rozhodneme využívat všechny zdroje a veškerou infrastrukturu, a poprosím kolegu odpověď na velmi konkrétní otázky, zejména pokud je o návrhy týkající se hluku a brzdných systémů a také eh, hlavních pokynů pro TNT. Co se týče diskusí v rámci Světové zdravotnické organizace, je jasné, že Světová zdravotnická organizace i v těch konzervativnějších výborech je přesvědčena, že u nafty by měla být karcinogenní označení. A zatím není. A to je pro nás výzva na jedné straně. Očekáváme, že autoritativní orgán předloží návrh pro klasifikaci kategorii 2 a je zcela evidentní, že nejde jenom o částice a o ozon a prekursory, ale jde o to, že obyvatelé město jsou vystaveni takovým hladinám, které jsou nad eh, úrovní norem eh, VHO. A to je věc, které se musíme vrátit. A je třeba se skutečně podívat na, na to, jak je obyvatelstvo měst vystaveno těmto látkám. Alfredo bude hovořit o brzdách a o skrabrech, čističkách oleje na baltu. Děkuji. Dobré dopoledne. Pokud jde o hluk, došlo k novému vývoji v legislativě a v legislativě, která není přichází. A v této konkrétní oblasti se domníváme, že postupně se ty věci zlepšují. A průměrné hladiny hluku ve městech tedy se snižují. A my jsme tedy znamenali návrh eh, u snížení hlučnosti u brzných systémů na železnici. A pokud je o pokyny u TENT, tak i jeden z důležitých aspektů jsou překážky, mm, které existují při financování projektu mezi jednotlivými zeměmi. A to má nakonec dopad na budování infrastruktury pro různé druhy dopravy. A může dojít tedy ke snížení znečišťování a emisí, protože se náklady nákladní doprava přesouvá z jednoho druhu dopravy na, na druhý. A u těch eh, tedy pokynů pro sítě ten v oblasti dopravy, tak tam je potřeba tedy pokračovat dále. A 2. prosince bude prezentace zeleného koridoru v Malmö. To je jeden z příkladů v této oblasti. Je důležité také vyhodnotit eh, tedy celé projekty, abychom zjistili, jakou přidanou hodnotu přinášejí oproti alternativám. To je můj příspěvek tedy. Ještě jedna věc. Zda tedy vyhodnocujeme celý životní cyklus vozidel. To vážně tedy hodnotíme a slyšeli jsme, viděli jsme některé pozoruhodné titulky u nevládních organizací, co všechno znamená výroba auta. A v oblasti materiálu vidíme přesun nejen k recyklaci, protože tam dochází k problémům na konci životní dráhy vozidla, ale je to skutečně je, existuje trend, kdy vozidla jsou lehčí a méně náročná z hlediska materiálu a parlament měl převzít myšlenku, že bychom se měli zabývat studií vlastně u veškerého vozového parku, jak vypadá životní cyklus vozidla. A bylo by to významné jen pro tento výbor, ale také pokud je o inovace a nové technologie. Takže pokud by se tím parlament chtěl vážněji zabývat, tak my bychom skutečně na to zareagovali společně s kolegy, tedy ze Společného výzkumného centra. Zatím vám to nemohu říci a to je otázka, kterou je třeba položit, ale my zatím na to odpověď nemáme, obávám se. Takže ještě stručně. Na moje otázky jsem ale eh, nedostal odpověď. Já jsem se ptala ještě na ten rozvoj automobilového trhu, potom jsem eh, eh, mluvil o vodíkových autech, o těch mož- dalších možnostech jste nic neřekla o těch eh, Čističe paliv jste také toho moc neřekla, protože existuje celá řada možností v této oblasti, používá se to v průmyslu a potom jsou další způsoby, jak například eh, zneškodnit ty škodlivé dopady emisí. Je mi líto, že jste k tomu nic neřekla. Můžete se k tomu stručně vyjádřit? Je mi líto já vám nemohu poskytnout konkrétní odpověď když čističů, ale pokud jde o paliva a dopad eh, v Rotterdamu, to, že v Rotterdamu budou tedy eh, lodě, které mají nulové emise. Ano, skutečně se chceme zabývat tím, zda je to nejlepší postup a je tu snaha, Mersk se snaží tedy, aby veškeré lodi Mersku měly tedy nulové emise a Týká se to nejen emisí samotné lodi, ale také celého vlastně řízení té lodi. A to je program pro další roky, abychom získali tedy lepší představu o tom, jak fungují a vypadají tedy současné flotily lodí. Vy jste položila celou řadu otázek, na které nemáme konkrétní odpovědi. Já jsem si je napsala a určitě vám ty odpovědi pošlu písemně. Děkuji. Dobrá. Takže skutečně tady byl požadavek, abyste zaslala písemně odpovědi. E, paní Megle, děkuji vám, děkuji i kolegům za tuto zprávu a informace, které jste nám dnes poskytli. A v 10 e, budeme hlasovat. A já si během pěti minut vyměním židli a budeme pokračovat. Okay, colleagues, can we now, it's 10 o'clock, can we now move on to the... Kolegové, začneme a začneme s hlasováním. Prosím, nejdříve si ověříme běžné ověření PPS. Hlasujeme kontrolně, provádíme kontrolu hlasování. For Mr. Ertug to sort out his many credit cards počkáme, až si pan kolega najde mezi mnoha kreditními kartami tu hlasovací kartičku. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Vidíme, že jsme se nedostali přes povolený limit a gratuluji EPP, že se tedy že dodrželi tento limit. Začneme návrh, návrh zprávy, kterým se pozměňuje směrnice 16 z roku 2009 E, státní přístavní inspekci a první pozměňovací návrh je 28, pan Liberacký, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 29, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 30 pro, proti, zdrželi se, přijato. 31 pro, proti, zdrželi se, přijalo, přijato. 32, to je jenom jazyková změna, přeskočíme 33, asi to je zásadní v řečtině, ale ne pro nás. Pan Liberacký 33 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 34 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Dvojka pro, proti, zdrželi se ověříme, ale myslím, že je přijato. Pozměňovací návrh 2, hlasujeme elektronicky. Všichni hlasovali. Uzavírám hlasování. Přijato. 35 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 3 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 36 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Bylo to podle mne jasné, ale udělám vám. Bylo to, bylo to zamítnuto, bylo to jasné. Pokud říká mi sekretariát, že to bylo jasné, jasné. Čtyřka pro, proti, zdrželi se přijato 37 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 38 pro, proti, zdrželi se přijato 5 pro, proti, zdrželi se přijato. Šestka tento pozměňovací návrh se týká pouze odstavce 4 článku 18. Zpravodaj pro, proti, zdrželi se přijato 7 pro, proti, zdrželi se přijato 8 pro, proti, zdrželi se přijato 39 odpadá, takže se dostáváme k devítce. Je to Technická připomínka je zde pro, proti, zdrželi se, přijato. 10 pro, proti, zdrželi se, přijato. 11 pro, proti, zdrželi se, přijato. 12 odpadá? Ne. Není tomu tak. Kdo je pro?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 15 již bylo přijato, 40 odpadá, takže 16. 16 pro, proti, zdrželi se, přijato 17 pro, proti, zdrželi se, přijato 41 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 42 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 43 pro, proti, zdrželi se, přijato 18 pro, proti, zdrželi se, přijato 44, ústní pozměňovací návrh autorů, někdo namítá, tak budeme hlasovat, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, zamítnuto. Ověříme, dobrá. Otevírám, zahajuji elektronické hlasování. Je to 44, včetně ústního pozměňovacího návrhu. Návrhu končím. Zamítnuto. 45 staženo, 46, 7, 8, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme opět. Hlasujeme. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 19 pro, proti, zdrželi se, přijato 20 pro, proti, zdrželi se, přijato 21 pro, proti, zdrželi se, přijato 22 pro,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 Hlasujeme o celém návrhu. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Přijato 35 pro a legislativní usnesení. Tak ta druhá část legislativní usnesení. Hlasujeme. Všichni hlasovali, končím hlasování. Legislativní usnesení stejným počtem hlasů. Přijato. Change of personnel up top. We now go on to the draft. Přijdeme nyní k návrhu stanoviska, které se týká směrnice odpovědnosti vlajkových států a výkonu směrnice 13 roku 2009. Je zde návrh, abychom hlasovali A blok. Má proti tomu někdo něco? Není tomu tak? Ne, je tomu tak dobrá. Projdeme to. Pozměňovací návrh 2 pro, proti,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 proti, zdrželi se, přijato. Od, desít, od des, čísla 10 do 16 ne, není tomu tak, nemůžeme hlasovat unblock. 10 pro, proti, zdrželi se, přijato 11 pro, proti, zdrželi se, přijato 12 pro, proti, zdrželi se, přijato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 18 pro, proti, zdrželi se, přijato. Dalo by se něco z toho vzít unblock, prosím? 19 až 42 společně. Je to možné, Michael? Kdo je pro?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 39 pro, proti, zdrželi se, přijato. Jednička pro, proti, zdrželi se, přijato. Hlasujeme o celém návrhu stanoviska. Hlasujeme elektronicky. Hlasovali všichni, končím hlasování. Bylo to přijato 34 eh, pro, nikdo proti, 5 eh, se zdrželo. Gratuluji panu Bachovi. Dalším hlasovacím bodem je nařízení pro nařízení pro eh, MC. Jedno hlasování, takže můžete hlasovat. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato 34 pro, 2 proti, 2 se zdrželi. A já blahopřeji panu Fleckensteinovi. Tím jsme ukončili tuto část našeho programu a teď bude mít schůzku koordinátorů. Yeah, so we just wait till we clear the room. Thank you.